Evropský parlament podle článku 216 odstavec 4 platí podle pořadu jednání tyto za přijeté, pokud během 24 hodin nedostanu od frakce či minimálně 40 poslanců informace o tom, že jsou proti. Toto eh, získáte dále v odpovídajících materiálech a zápis této zkuze bude zveřejněn. Jako další zde máme společnou rozpravu k tématu